Zasedání začne v 9 hodin a skončí v 1 hodinu a potom budeme pokračovat od 3 do 5. Pořad jednání najdete na stránkách Evropského parlamentu. Rád bych poděkoval všem za to, že jste dodržovali řečnickou dobu. To nám umožnilo